Okay, good uh, afternoon, everybody. We're going to start our meeting this afternoon. Um, our chairwoman has been uh, delayed, and so I'm chairing uh, until... Uh... Dámy a pánové, takže začneme dnešní odpolední zasedání. Takže v první řadě prosím schválíme pořad jednání. A můžeme tedy přijmout pořad jednání, pak máme sdělení eh, předsedkyně. A chtěla bych říci, že um, toto zasedání je přenášeno, to znamená, můžete následovat online. Jsme jedním z těch digitálních výborů, to znamená, je důležité, aby byly zjištěny i přenosy. A, a příslušné aplikace jsou k dispozici poslancům i asistentům online. Stejně tak náš newsletter máme již prosincové vydání, je k dispozici. A vy, kteří jste ještě neviděli, tak eh, je také naleznete online. Máme nového zaměstnance, zaměstnankyni, paní Atanaska Kolever. Můžete zvednout ruce, prosím. Děkuji, vítám vás mezi námi ve výboru IMCO. Vy jste k nám přišla z komise z DG Grow, takže nás velice těší, že vás tu máme mezi námi a těšíme se na spolupráci. A nyní eh, schválení zápisu ze zasedání z 9. až 10. listopadu. Takže eh, chtěla bych požádat o schválení tohoto zápisu. Jste všichni spokojení výtečně. A nyní se tedy můžeme přesunout k bodu čtyři. to je informace o trialozích a událostech. Byla jsem požádána, abych informovala o eh, práci pracovní skupiny, o, o Eh, právě duševního vlastnictví a copyrightu. Setkali jsme se 27. října ve Štrasburku, proběhlo zasedání mezi experty a poslanci, byla tam eh, Julia Marcel na téma eh, prosazování věci IP a směrnice IPR. Setkání proběhlo s panem Benjaminem Moodem a s paní Delfin Soběda a dalšími odborníky a jeho prezentace byla opravdu, jejich prezentace byly velice zajímavé, takže nám poskytly e, zajímavé informace. A další věc, kterou bych chtěla nadnést, je to, že pracovní skupina na téma duševního vlastnictví a copyrightu, tedy nyní probíhá konzultace s politickými skupinami. Pracovní skupina pozastavila svoji činnost až do dalšího oznámení. Chci říct, že bylo důležité, že výbor IMCO byl součástí této pracovní skupiny a myslím si, že v budoucnu by vždy členové výboru IMCO měli uh, spolupracovat na činnosti takovýchto skupin. Pro náš výbor je totiž velice užitečné, abychom věděli právě, jaké eh, má činnost této skupiny dopady na eh, otázky trhu. Takže to je informace o pracovní skupině, to je z těch aktualizací asi vše prozatím. Ještě Julie, prosím. Já bych k tomu chtěla ještě doplnit, že na koordinátorech Jury bylo rozhodnuto, že proběhnou dva zasedání v rámci těch pravidelných setkání Jury právě na téma těch návrhů copyrightu, takže eh, jedno už proběhlo v listopadu a eh, další dvě tady to budou na pravidelných zasedáních výboru Jury. Děkuji vám za tuto informaci. Takže kdo bude mít zájem, myslím si, že příslušné informace pak eh, rozešleme členům, protože je důležité, abychom měli informace z oblasti duševního vlastnictví a copyrightu. Takže další bod pořadu jednání tím je zpráva o řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017. Máme tu 59 pozměňovacích návrhů plus eh, dalších eh, téměř 30 dohromady, jich 86 a já předám okamžitě slovo panu zpravodaji, tím je pan López eh, Isturis a děkuji a budu hovořit ve španělštině. Těch 86 pozměňovacích návrhů, myslím, jasně prokazuje zájem kolegů o tuto zprávu. Já jakožto zpravodaj, po té, co jsem si vyslechl připomínky na tom předchozím zasedání zde ve výboru, eh, samozřejmě objasnili ještě um, ty informace v ve zprávě. Celkově jsme jich tedy dostali přes 200 Eh, těch zpráv, ale, eh, těch pozměňovacích návrhů, ale eh, naštěstí se nám podařilo tam vytvořit celou řadu kompromisních návrhů. Takže hm, zpráva jednotného trhu, to je zásadní věc. Měl bychom mít cestou vytváření dalších pracovních míst, cestou konvergence a zejména sociální konvergence. Tato myšlenka se v té zprávě prostřednictvím návrhu číslo 15 eh, eh, hodně zdůrazňuje, naléháme tady na to, že je třeba i nadále věnovat pozornost sociálním aspektům. Někteří kolegové si přáli právě, aby se zdůraznilo ještě více to hledisko sociálních záležitostí. Pak pozměňovací návrh 16, tam se posiluje tedy eh, ta Eh, myšlenka potenciálu evropského semestru a podmínka tedy eh, testu ex ante nebo kontrol ex ante. Víme, že komise, pokud zajistí, že dochází k nějakému neplnění evropského legislativy, tak eh, zahájí šetření a my si přejeme, aby tedy aby v takovýchto případech se usnadnil život institucím a ty postupy v případě tedy prošetřování se zrychlily a zjednodušily a vše tedy, aby šlo ve prospěch fungování jednotného trhu a samozřejmě ve prospěch práv našich spotřebitelů. V rámci tedy toho evropského semestru navrhuji prostřednictvím pozměňovacích návrhů 25 a 28, aby komise informovala Evropský parlament o dosažených výsledcích a pokrocích, co se týče aplikace specifických e, doporučení o jednotlivých zemích, tedy prostřednictvím nařízení o vnitřním trhu a pravidel pro um, pohyb zboží služeb. A vše samozřejmě ve prospěch na růstu, e, zajištění většího růstu. My si přejeme hrát také aktivní roli e, v celém tomto procesu a v tom procesu vytváření samotných doporučení pro jednotlivé země. Myslíme si, že tato doporučení takto um, konkretizují ty apely Evropského parlamentu o to, aby se v rámci Evropského semestru velice posílil jednotný trh. V návrhu 47 žádáme, aby uh, členské státy využívaly prostředky pro posilování jednotného trhu, které mají v dispozici na národní úrovni. A stejně tak eh, tedy, aby se eh, maximálně využívaly eh, dostupné politiky. Pak tu máme takový celek návrhu týkající se každoroční studie o růstu. Tam jsme zdůraznili nezbytnost dosáhnout inkluzivní ekonomické obnovy, kde se má ale zase posílit ten sociální aspekt v rámci vnitřního trhu. V dalším odstavci pak opakuji, jaké jsou klíčové body eh, prováděných reform, tedy zejména eh, sociální zodpovědnosti podniků. V některých oblastech je toto stále ještě takovou slabou stránkou. Je ta situace je odlišná v jednotlivých členských státech, takže by členské státy tady zase měly um, postupovat podle příslušných doporučení pro jednotlivé země. Je tu tedy jasný záměr podpořit potenciál a eh, ekonomickou, sociální a územní soudržnost. Dále navrhuji, aby udržitelné investice pomáhaly vytvářet solidní a eh, předvídatelné podnikatelské prostředí. No a na závěr eh, další myšlenky, které posilují tuto zprávu, aby členské státy zavedly politické reformy, které by usnadnily využívání nových technologií a aby jejich přínosy pak mohly být přínosné pro velkou škálu nejrůznějších podniků. No a pak apel na komisi, aby um, zjednodušovala život podnikům, zejména co se týče podnikání přeshraniční, a aby navrhla model DPH, který bude jednodni, jednodušší, ale zároveň zabezpečený proti podvodům. A pak Eh, zdůrazňuji, jak je význam pokračovat na práci a prohlubování vnitřního trhu, podporování těch přeshraničních velkých projektů nebo nejrůznějších investičních platform, co se týče nějakého spolufinancování na národní úrovni. Pak jsou tu další návrhy, které předložili kolegové. Jsou to velice dobré myšlenky, které podpořím a samozřejmě eh, při, eh, následně rozešleme kompromisní návrhy. Jsou samozřejmě velice podnětné. No a nyní tedy s velkým zájmem si vyslechnu připomínky kolegů a chci říct si novým zpravodajům, že eh, já i samozřejmě moje kancelář je vám vždy eh, ochotná kdykoliv vyhovět a kdykoliv si vás vyslechnout. Děkuji vám. Já děkuji našemu zpravodaji a nyní bych předala slovo stínovým zpravodajům. Kirsten Disval eh, nemůže být eh, přítomna, takže pohovořím za ní. Ehm, říká, vážení kolegové, bohužel se nemohu zúčastnit, protože mám velice důležitou schůzku v mém volebním okrsku. Chci říct si v první řadě všem kolegům, kteří vyhověli mým pozměvacím návrhům, ehm, že Tedy tato zpráva eh, za SND je velice důležitá z důvodu tedy zprávy jednotného trhu a tady vítám přístup komise k posílení hospodářské obnovy, což je velice důležité pro všechny vrstvy našich společností, zejména pro um, hleda, eh, lidi, kteří hledají práci. A dále také oceňuji úsilí komise um, jak si eh, mít tu přínosy z procesu globalizace, o zapojení eh, všech eh, sfér naší společnosti, vytváření podmínek pro mladé lidi a na to, že tedy pomýšlí i na otázky zahrnutí nejrůznějších skupin společnosti. Takže to je vše a nyní bych předala slovo kolegům za EKR, nicméně nikoho tu nevidím. A za ALDE také nikoho nevidím. Takže jsem se chtěla zeptat, zda to máme někoho z komise, kdo by se chtěl vyjádřit. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkujeme. S Pradejovi jsme ve stálém kontaktu. Chtěl bych říci jednu věc a vysvětlit ty body, které se týkají nástrojů evropského semestru a postupy týkající se porušení pravidel. Jde o dva souběžné nástroje. Obecně v Evropské komisi nepoužíváme pravidla pro porušení, protože pokud jde o dodržování evropské legislativy, tak eh, tam se dodržují určitá pravidla a pokud nejsou dodržena, tak nastává řízení pro porušení smlouvy. Avšak u evropského semestru se navrhují reformy a to není úplně to, co by mohlo být eh, vlastně eh, míněno řízením o porušení smlouvy. Evropský semestr navrhuje reformy členským státům a to je prostě jiný postup. Děkuji. Při vší úctě my čelíme konkrétním výzvám a ty se týkají vynocování práva. A my chceme maximálně přispívat k tomu, aby ta opatření byla vynucována Mohu vrátit slovo eh, zpravodaji? Nechcete něco ještě doplnit? Dobře, děkuji. A není harmonogram. Máme projednávání pozměňovacích návrhů a projednávání kompromisních pozměňovacích návrhů bude 25. ledna. Hlasovat se bude v IMKU 26. ledna a bude to na plénu buď únoru nebo v březnu. V pořádku, pokud s tím můžete souhlasit, poděkujeme zpravodaji, poděkujeme všem přítomným a přejdeme nyní k druhému bodu, tedy druhý obsahový bod našeho pořadu jednání, tedy nařízení o spolupráci mezi národními orgány odpovídajícími za vynucování zákonu o ochraně spotřebitelů. A to je součástí balíčku e-commerce, schválený komisí 25. května 2016. Jménem předsedkyně doporučujeme, aby aby se konalo slyšení o tomto nařízení a to proběhlo 9. listopadu. Dočkalo se velké účasti a nyní bych chtěl, chtěla předat slovo paní Sehnalové, zpravodajce. Slovo. Vážené kolegyně a kolegové, e, dovolte mi, abych e, tedy představila e, zprávu a uvedu ji tím, že na tom, že je potřeba zlepšit stávající vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, se věřím všichni zhodneme. Návrh revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele k tomuto cíli může podstatně přispět. Ve své zprávě, kterou bych tedy eh, ráda v hlavních bodech představila, předkládám na první pohled velké množství pozměňujících návrhů. Mojí motivací nebylo návrh podstatně přepracovávat, ale spíše jej dopracovat a v některých ohledech i zjednodušit. V článku 2 navrhuji doplnit několik důležitých definic, včetně definice rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele z unijní dimenzí. Jedná se o nový nástroj, v jehož případě se předpokládá složité vyšetřování a koordinované vymáhání práva ve velkém množství členských států. Aby se předpis vztahoval na co největší počet složitých vyšetřování, navrhuji snížit práh počtu členských států na prostou většinu členských států a práh počtu obyvatel zrušit. Koordinační roli eh, by měla v tomto případě vždy být pověřena komise. Aktualizovaný eh, soubor pravomocí dozorových orgánů definovaných v článku 8 je základním předpokladem pro efektivní přeshraniční spolupráci orgánů dozoru. Je proto důležité, aby uvedené pravomoci měly dozorové orgány ve všech členských státech. Navrhuji nicméně některá obsahová zpřesnění jednotlivých pravomocí, aby nebyly definovány příliš vágně. Některá opatření by měla být uplatňována pouze v případě, že nejsou k dispozici jiné možnosti, chcete-li jako poslední možnost ukončit nezákonné jednání. Co se vykonávání pravomocí týká, členské státy si i nadále budou moci zvolit, zda příslušný orgán bude vykonávat pravomoci přímo nebo prostřednictvím podání k soudům, případně za využití jmenovaných subjektů. Děje se tak již podle platného nařízení a není nutné v tomto ohledu podle mého názoru nic měnit. Lhuta pro výkon těchto pravomocí v případě porušování práva je za účelem poskytnutí právní jistoty harmonizována na pět let. Neměla by se však vztahovat pouze na uložení finančních pokut, ale také na další opatření, včetně nařízení odškodnění či vrácení nezákonných zisků. V zájmu zjednodušení struktury návrhu a zamezení opakování některých částí navrhuji nové uspořádání ustanovení kapitoly 4 a sloučení dvou možných postupů rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlého porušování právních předpisů na, ochrani, na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí do jednoho hlavního postupu. Důležité je dále vyjasnit úlohu jednotlivých aktérů včetně komise, i upřesnit postup zahajování koordinovaných opatření a jmenování koordinátora, je-li oznámeno podezření na rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Spuštění koordinované akce by mělo v případě podezření na porušení právních předpisů iniciováno dotčenými dozorovými orgány. V případě, že podezřením na porušení práva disponuje komise, považuji za důležité, aby po zhromáždění nezbytných důkazů dotčené dozorové orgány alespoň konzultovala předtím, než spustí společné vyšetřování. Vypustila jsem proto stávající článek 21, který z mého pohledu byl příliš obecný a ráda si vyslechnu vaše názory na to, jaká by měla být role komise při iniciování koordinované akce. V případě, že je některý eh, z orgánů určen k přijetí opatření pro vymáhání práva jménem ostatních dotčených příslušných orgánů, nemělo by být hlavním kritériem jeho určení sídlo obchodníka. Domnívám se, že je potřeba přihlédnout i k dalším důležitým aspektům příslušného orgánu, například k jeho zdrojům, volbě opatření pro vymáhání práva, která může uplatnit a možnostem ukončit porušování práva a zajistit spotřebitelům odškodnění. Podporuji větší zapojení spotřebitelských organizací, například prostřednictvím výstražného mechanismu podle článku 34, neboť subjekty s legitimním zájem, zájmem na ochraně spotřebitelů se o porušování předpisů velmi často dozvídají dříve než příslušné dozorové orgány. Pravomoc podávat podněty o porušování práva by měly mít i Združení obchodníků, aby upozorňovala na situace, kdy jsou poctiví obchodníci vystaveni nekalé hospodářské soutěži ze strany těch nepoctivých. Ráda bych dále rozšířila koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů, takzvané svípy, i na offline prostředí. Ochranu spotřebitele je potřeba posílit bez ohledu na to, zda se pohybujeme na síti nebo v rámci klasického nakupování v obchodech. Existuje řada problémů, které trápí spotřebitele i mimo internet. Například v otázce dvojí kvality značkových výrobků by řádné prošetření spotřebitelských trhů pomohlo jednoznačně odpovědět na otázku, zda spotřebitelé v rámci vnitřního trhu stále naráží na diskriminaci kvůli tomu, odkud pochází. Navrhuji také, aby komise každé dva roky předkládala zprávu obsahující přehled informací vyměněných v rámci mechanismu spolupráce stanoveného tímto nařízením, včetně výstrah oznámených příslušnými orgány a externími subjekty. Tato zpráva by měla mimo jiné zhrnovat trendy a vývoj v oblasti vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele a mohla by být cenným zdrojem informací i pro práci našeho výboru. V neposlední řadě jsem se zaměřila na otázku četných zmocnění komise přijímat prováděcí akty, která byla v návrhu stanovena, stanovena nejasným způsobem a nezvykle velké množství. Navrhuji proto podstatnou redukci implementačních aktů, například tam, kde se dají lhůty pro spolupráci stanovit v nařízení samotném. Ve své zprávě navrhuji ještě několik dalších dílčích změn, vyjasnění úlohy ústředního styčného úřadu, zredukování obsahu tzv. národních plánů vymáhání práva, abychom předcházeli zbytečné administrativní zátěži či mírné prodloužení lhůty vstupu nařízení v platnost, kde místo 12 měsíců navrhují 18 měsíců, aby členské státy měly rozumný čas na zavedení nových pravidel. To je tedy ve stručnosti v obsah mé zprávy a pouze připomenu, že 11. ledna je lhůta na podávání pozměňujících návrhů a budu se těšit samozřejmě na vaše příspěvky, připomínky kolegů a e, určitě také na pokračující dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a se všemi kolegy, kteří v tomto návrhu vidí důležitý nástroj pro posílení fungování vnitřního trhu. Díky. Děkuji, paní zpravodajko. Myslím, že je důležité se podívat na pozadí eh, této zprávy a na skutečnost, že současné nařízení je z roku 2004 a vstoupilo v platnost 29. prosince 2006. Je tedy důležité eh, si vzpomenout na to, že Evelyn Gebhardt byla zpravodajkou v roce 2003 a v roce 2010 zapomínáme tedy na to, kdo se tím zabýval a myslím, že velmi důležité, abychom v oblasti ochrany spotřebitelů tedy postupovali správně a abychom uvedli do souladu tu spolupráci s národními orgány dohledu. A nyní se obrátím na pana Prela. Omlouvám se, byl jsem v Libe a naslouchal jsem Martinu eh, Šulcovi, který představoval základní práva v oblasti digitálních práv a chtěl bych eh, se zmínit o této zprávě a budu hovořit portugalsky. Um, klient já bych chtěl v první řadě poděkovat paní zpravodajce Sehnalové za výtečnou práci. Navrhla nám návrh textu o revizi nařízení CPC, které představuje výtečný pracovní základ pro to, abychom vylepšili ten stávající systém a upravili ho tak, aby byl eh, jaksi vypracován na ty stávající vývoje nových technologií. To nařízení CPC podle mého názoru má představovat takový trumf pro budoucnost evropské politiky pro spotřebitele. Nicméně i nadále jsou tu případy, kdy je opravdu složité vyřešit problémy i za existence CPC. Jsou to situace jako podvod, eh, zneužívání, podniky vytvářené pouze za účelem obelhávat spotřebitele. Takže minimální pravomoci přidělené eh, příslušným orgánům nejsou dostačující, protože tyto takto reagují velice pomalu. Jsou tu byrokratické překážky, které by v digitální sféře neměly existovat, když potřebujeme rychlou spolupráci mezi orgány. Potřebujeme tedy nějaké rozšířené minimální požadavky, to navrhuje komise v článku 8 a paní zpravodajka to v návrhu zachovává. Nicméně mělo by to být i ještě eh, propracováno tak, aby jejich formulace nekolidovala s určitými pravomocemi, které mají členské státy na základě subsidiarity a také vzhledem k právnímu charakteru platícím v těch 28 členských státech to by mohlo často vést k takovým naprosto vzduchoprázdným interpretacím. Pak máme článek 11 o vzájemné pomoci. Tady by měla být stanovena povinná lhůta pro reakci dožadovaného orgánu pro dožadující orgán. Já tu mám opravdu vážné pochybnosti, zda ta lhůta 14 dnů, jak navrhuje paní zpravodajka, je dostačující pro takové složitější případy, kdy je opravdu zapotřebí dát dohromady všechny nezbytné informace pro to, aby se potvrdilo, zda došlo k nějakému porušení pravidel. Co se týče aktivit na úrovni Unie, článek 8, tady paní zpravodajka navrhuje reorganizaci těch ustanovení v pětce a první odstavec sjednocuje s těmi porušováními s textem ve dvojce, s těmi všeobecnými porušování na úrovni Unie. Tady musím říci, že mám určité pochybnosti, zda toto sjednocení textu přivede k dostatečné právní jistotě. Já nemám žádnou politickou výhradu, Olgo, ale mám určité pochybnosti, zda to povede k dostatečné právní jistotě. Já chápu postoj paní zpravodajky, a, a také je to takový určitý krok směrem k dobré vůli vůči radě, proto e, jak tedy se k tomu vyjadřuje postupně při své práci i samotná rada. Myslím, že musíme tady mít opravdu jasný právní základ, který bude zahrnovat jasné definice těch konceptů a také definice těch e, kontrolních e, opatření. Pak tu máme také návrh pro kritéria článku 21. Tady souhlasím s paní zpravodajkou, že ten, to kumulativní kritérium tři čtvrtiny členských států je eh, příliš přehnané a je to dokonce i diskriminační se státy, které mají menší populaci. A to kritérium, které bylo v návrhu komise, by nechalo stranou mnoho případů, které mohou mít jasnou evropskou dimenzi, jako je případ eh, toho případu podniku Volkswagen, abych uvedl nějaký konkrétní případ. No a na závěr bych ještě chtěl vyjádřit mé potěšení, že se tam zahrnuly také aktivity různých organizací spotřebitelů, a také potřeba revize některých aktů. No a na závěr chci ještě jednou paní zpravodajce Olze Sehnalové poděkovat za její návrh. Rozhodně kráčí správným směrem. Z naší strany mohu říci, že budeme text analyzovat, předkládat návrhy, abychom dosáhli rozšířeného konsenzu na úrovni Evropského parlamentu, abychom CPC dovedli do bezpečného přístavu a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji. Vidím, Julia Reda za zelené. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla poděkovat zpravodajce za skvělou zprávu a mám jenom několik předběžných poznámek, protože je to poměrně obsažné. My jsme obecně pro cíl komise zvýšit efektivitu a účinnost ochrany spotřebitelů a příslušné legislativy s nástupem internetu přezraniční vynucování a přizraniční případy jsou stále důležitější a je třeba mít fungující rámec právě pro tyto případy. Chtěla bych komentovat několik konkrétních otázek, které zazněly. Souhlasíme, že obecně eh, přístup poskytnout komisi možnost eh, zasáhnout eh, a zahájit společné řízení, společný postup ale mělo by tam být více právní jasnosti, za jakých okolností je to možné. Pokud jde o různé metody zásahu, jak eh, pokud jde o předběžné, tak dlouhodobější, tak si vážíme přístupu zpravodajky, pokud jde o uzavírání, blokování internetových stránek a domén. A tady návrh komise byl nepřesný, nejasný a je třeba zajistit, aby Jakékoliv porušení ochrany spotřebitelů bylo řešeno u zdroje, pokud je to možné, a abychom vlastně nepřenášeli prováděcí pravomoci na komisi, pokud je o rozhodování vlastně, co znamená zablokování internetových stránek, zejména co se týče přerušení činnosti domén. Také chceme zvážit vypuštění článku 10, které bylo navrženo a zjistíme, jak zpřesnit formulace v samotném návrhu, aniž bychom nechávali vysoký počet věcí k rozhodování v prováděcích předfines. Je důležité zde poznamenat, že v některých členských státech eh, příslušné spotřebitelské organizace sehrávají velkou roli. A pokud jde o otázku, které úřady pro spotřebitele mají rozhodující slovo v konkrétním případu, je třeba říci, že rozpočtové prostředky, které mají, se velmi liší v jednotlivých zemích a neměli bychom vytvářet situaci, kde nakonec některé úřady na ochranu spotřebitelů budou muset řešit otázky, pro které nemají eh, přiměřené zdroje. Takže to jsou jenom předběžné poznámky. Obecně se domníváme, že třeba uvažovat o aktivních krocích, které spotřebitele mohou podniknout na ochranu spotřebitelů, nejenom na tresty. A měli bychom mít velmi konkrétní a přesní, jaké budou ty pravomoci, které chceme poskytnout příslušným eh, úřadům. A návrh zprávy je velmi dobrým základem právě proto a těšíme se na další spolupráci. Děkuji, Julie. Nevidím žádné další stínové, takže chci se zeptat kolegů, zda chtějí přispět komentářem k této zprávě. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže nyní dám slovo komisi. Paní paně, děkuji. Děkuji, paní předsedky. Děkuji za možnost zareagovat na zprávu a chci také poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za osobní angažovanost. My víme, že je to složitá právní záležitost, není to snadné čtení a tak si vážíme rychlosti, s jakou jste se s tím vyrovnali a také si vážíme spolupráce, ke které již došlo. A ta vedla k, ke zprávě, která široce podporuje náš text. Je to v souladu s přístupem právě tohoto výboru, který se vždy soustředoval na vynucování spotřebitelského práva. A právě toto bychom chtěli zdůraznit. Pokud jde o některé specifické body, my bychom chtěli zdůraznit to, co je ve zprávě, některé výrazné momenty. Myslím, že je důležité, že zpráva trvá na pravomocích, které komise eh, má ve svém návrhu za účelem skutečné přezraniční vynucování, pokud Otázka je, zda, pokud mají členské státy tyto pravomoci, zda je mohou použít v přezraničních situacích. A také vítáme eh, úlohu spotřebitelských organizací a my si myslíme, že důležité lepší sdílení informací se spotřebitelským hnutím a pokud jde o požadavek zpětné vazby, pokud jde o e, vnější zprávy a hlášení, tak e, to nebylo v původním návrhu komise, protože existují situace, kde úřady nemohou být vázány bezprostřední reakcí kvůli volnosti při vyšetřování. Bylo to skutečně z právních důvodů a ne z nedostatku vůle. Možná se dostanu nyní k nejdůležitějšímu prvku, který kdy návrh upravuje výraznou možnost přezrančního vynocování a zpráva se trošku odklání od tohoto cíle. Hovořím o povinnosti komise zahájit společné kroky, společnou akci. A to bylo vypuštěno ve zprávě a chtěla bych dnes využít eh, této možnosti k vysvětlení ještě jednou, proč to komise navrhla. V naději, že by Evropský parlament mohl vrátit zpět tento návrh. Byl to jeden ze základních důvodů, proč Evropská komise navrhla právě toto, tuto revizi nařízení. A jak víte, Evropská komise v posledních třech letech provedla celou řadu koordinovaných kroků, kde měla vedoucí roli ve, ve spolupráci s členskými státy a viděli jsme, že to bylo velmi produktivní, pokud jde o výsledky. Ale došlo také k případům, jako je známý případ Apple's Guarantee, kde jsme nebyli schopni skutečně docílit eh, vynucení eh, práva v 28 členských státech a díky tomu došlo k, eh, k roztříštěnému vynucení práva. V řadě členských států se to daří velmi dobře, ale bez vlastně jednotného vynucování ve všech členských státech. A někteří lidé využívají digitální prostředky a jsou vystaveni 28 eh, trhům. Takže my bychom eh, chtěli, aby to bylo ještě zváženo, aby komise měla možn- tuto možnost v omezeném počtu případů. V dopadové studii jsme odhadli, že by nebylo víc než tři nebo čtyři případy a ve skutečném životě by to bylo ještě méně. A my bychom skutečně stáli o to, aby existovalo toto porušení na úrovni celé Evropské unie a bylo by to jedno kontaktní místo a bylo by to výhodné z důvodu efektivity a mohli bychom také zajistit rychlejší řešení při vyjednávání s obchodníky pro řešení této situace. Celkově za to e, doufáme, že váš výbor bude i nadále podporovat tuto zprávu a podobně, jak činila paní poslankyně Sehnalová a věříme, že bude pozitivnější přístup k tomuto ustanovení. Jde o pozměňovací návrhy 107 a 111 a samozřejmě jsme připraveni pokračovat v tomto dialogu. Děkuji komisi a nyní ještě předám jednou slovo paní zpravodajce. Samozřejmě, že bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům stínovým zpravodajům, eh, zpravodajům kteří eh, vznesli své připomínky k tomu, k tomu představenému návrhu. Určitě se budu těšit na to, jak budou formulovány do, do pozměňujících návrhů a věřím tomu, že se dobereme dobrého výsledku, protože to, na čem jako zpravodajce opravdu záleží, je, abychom měli na stole dobrý a funkční eh, text, který bude jasný a ve kterém eh, nebude prostor pro, pro různé, různé výklady. Jenom poznámku možná k tomu, co bylo řečeno ze strany eh, Evropské komise. Eh, nemyslím si, eh, že ten text se odklání od původního cíle. Konec konců povinnost revize vyplývala už ze stávajícího nařízení. To, o co mi skutečně jde, je, aby role komise při tom spuštění těch koordinovaných akcí velkých byla skutečně skutečně jasná a eh, aby eh, bylo zřejmé, z jakých důvodů se, eh, aby to bylo konzultováno vlastně s těmi dotčenými členskými státy tak, aby ta akce měla skutečně svůj, svůj efekt a aby to byl účinný nástroj. Takže to byla vlastně jediná moje, moje připomínka k tomu, co bylo řečeno. A jinak eh, samozřejmě ještě jednou zopakuju, že se eh, moc těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, protože dosud ta spolupráce byla výborná. Děkuji moc. Děkuji, paní zpravodajko. Takže ještě harmonogram. Eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je tedy 11. ledna. Rozprava bude 9. února a potom předložení stanoviska bude zase se svážením eh, pozměňovacích návrhů 6. března a v IMKU budeme hlasovat 20. 21. března a e, co se týče plenárního zasedání, to si ještě upřesníme. Ještě jednou mnohokrát děkuji paní zpravodajce. Teď je 15.44, budeme hlasovat za půl hodiny, takže máme půl hodiny pauzu a potom nezapomeňte prosím svoje hlasovací kartičky. Děkuji.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 Takhle.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 oh yeah.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 Ladies and gentlemen, I'm calling this meeting slightly earlier to order. If you could take your seat. Takže prosím, posaďte se. Je to, začínáme trošku dřív, protože tu máme zástupce z Evropského hospodářského a sociálního výboru, který je dnes přítomen. Měl se zúčastnit už předchozího eh, jednání takže mě velice těší, že je tu s námi, abychom mohli na pět minut dát slovo panu Hernandovi Betajesovi. A ještě jednou se tedy omlouvám, že jste neměl možnost to pohovořit s námi v průběhu té předchozí diskuze. Máte slovo, prosím. Prosím, zkuste druhý mikrofon, uvidíme, jestli to bude fungovat lépe. Thank you. Takže už to funguje a prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám takový stručný příspěvek ohledně obsahu stanoviska, který, které schválil hospodářský a sociální výbor k tomuto návrhu. Paní zpravodajka vám vysvětlila tu zprávu návrhu nařízení parlamentu a rady týkající se spolupráce mezi vnitrostátními orgány, které jsou odpovědné za vymáhání zákonu na ochranu zájmu spotřebitele. Hospodářský a sociální výbor, jak víte, je eh, poradenský orgán, který se stává ze zástupců podnikatelského světa, také odborových organizací a dalších organizacích občanské společnosti, mezi nimiž také spotřebitelské organizace a ty právě zastupuji i já tedy konkrétně španělské spotřebitelské organizace v hospodářském a sociálním výboru. Stanovisko týkající se tohoto návrhu si zasloužilo rozsáhlou podporu, protože při hlasování byly pouze čtyři hlasy proti, čtyři hlasy se zdržely, to znamená, stanovisko bylo přijato podstatnou většinou. No a jak jsme si vysloužili tento konsenzus, to je velice jednoduché, protože všichni usoudili, že návrh komise je dobrý pro fungování vnitřního trhu, umožní právní jistotu a také bude přínosné jak pro podniky, protože podniky, které pil, přesně plní veškerá pravidla, zaznamenají maximální přínosy, protože ty um, podniky, které plní pravidla, uh, budou uh, mít snadnější pozici. No a pak to bude přínosné pro samotné spotřebitele, pro spotřebitelské organizace, pokud se tedy tento návrh schválí, protože obsahuje celou řadu důležitých prvků, které v budoucnu mohou našim občanům zjednodušit život, jako je například eh, stanování ze strany spotřebitelských orgánů těch eh, odškodňování a také samotný postup pro určování toho eh, nelegálního přínosu, které, který získali ti, kteří zneužívají systém. Je to tedy do určité míry novinka, ale na úrovni Evropské unie v rámci eh, hospodářské soutěže máme nařízení i sdělení komise a na, také rozsudky soudního dvora, které je možno brát v potaz ve chvíli, kdy spouštíme veškeré tyto mechanismy. No a na závěr ještě chci říci, že je to důležité téma, a myslíme si, že je zajímavé také pro spotřebitelské organizace, pro organizace pracujících i podnikatelů. Prosím, prosím o klid, abychom umožnili našemu řečníkovi dokončit projev. Eh, paní předsedkyně, já už jsem se blížil ke konci. Chci říci, že je tu velika, velice důležitá možnost pro ty podnikatelské i spotřebitelské eh, organizace, i pro organizace pracujících, aby se mohly účastnit právě na všech těchto postupech, s kterými tedy počítá budoucí nařízení. To je vše. Já vám děkuji. Děkuji vám. Ještě jednou se vám mnohokrát domlouvám za to, že jsem vám předtím nedala slovo, protože my eh, samozřejmě si vážíme eh, práce, eh, kterou děláte na hospodářském sociálním výboru. Pro nás je to v téhle oblasti ochrany spotřebitele obrovsky důležité. Vy všechno, co jste řekl, takže ještě jednou mnohokrát děkuji. A nyní přecházíme k hlasování. Máte všichni hlasovací kartičky, prosím? O, no, už máme 16.15, ano, takže nastal eh, čas. Takže zasedněte, prosím, protože začínáme hlasovat. Take their seats. And Mrs. McClarkin, if you can take your seat, we're just about to start. I paní McLarkinová, prosím, posaďte se. Takže o čem budeme hlasovat? Tady vlastně tedy hovoříme o koordinaci z některých právních a správních předpisů členských států upravující poskytování audiovizuálních mezinárodních služeb s ohledem měnící si situaci na trhu. Paní McClarkin je zpravodajkou. Eh, eh, k tomu máme spolu zpravodaj na jiném výboru, paní Fen Verhoyen. Máme zde eh, také eh, stanovisko, k němuž je zpravodajkou EMA. Máme přes 200 pozměňovacích návrhů a 30 eh, kompromisů, které byly vyjednány. Ema chce slovo jako zpravodajka v pořádku. Takže to znamená, že můžeme hned přijít k hlasování, to je skvělé. Takže začneme. Už je tedy 16.15, řekli jsme, že skončíme. Eh, začneme tedy 16.15, můžeme asi. Takže nejdřív pozměňovací návrh 140, kdo je pro? Eh, proti? Eh, překontrolujeme si to elektronicky pro jistotu. Panos tady není, takže jenom teďka zkusíme tedy nastartovat to elektronické hlasování. Funguje to, nefunguje? Může nám tady z technologií někdo pomoci? Děkuji. Super duper. Yes, we start the podcast. Okay, great. Okay, can we close? Končím hlasování 13 pro, 14 proti. Takže to odpadá. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Takže schváleno. Nyní pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to tedy padá. 147. Paní Charanzová, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 18. Kdo je pro? Proti? Překontrolujeme si to, prosím. Máme tady o jednoho člena SAD navíc. Můžete si to prosím nějak vyřešit? Děkuji, pane Tarabello, za tohle. Panos nám ukáže výsledek. Dobrá, pardon, začneme znovu. Takže elektronické hlasování zahájeno. Takže to bylo velmi jasné. Takže 148 odpadá. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 151. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to padá. 152 a 153 jsou identické. Kde pro? Proti? Zase musíme elektronicky. 152, 153 identické pozměňovací návrhy. 154 a 155, to jsou eh, odstranění, kdo je pro, proti, schváleno. 20, kdo je pro, je proti, zamítnuto 156, to je zase odstranění, kdo je pro, proti, to si myslím, že bylo schváleno, 21, kdo je pro, proti, Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 159. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Eh, pardon, omlouvá se paní předsedkyně 160. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 165. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 169, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 18, kde pro, proti, schváleno. Nyní 176, kde pro, proti, zamítnuto. 177, kde pro? Proti? Schváleno. 19, kde pro? Proti? Schváleno. Nyní 182, kdo je pro? Proti? Schváleno. 29, kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme si to, prosím. Zamítnuto. 183. Kdo je pro? 183, prosím. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 29, kdo je pro? Proti schváleno. Nyní kompromis 30, kdo je pro? Proti schváleno. 188, kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno. Raději si to překontrolujeme. Děkuji. schváleno. 189, kdo je pro, proti. Já si myslím, že to je stejně jako předtím, takže schváleno o tři hlasy. Chcete to překontrolovat? Tak si to překontrolujeme. Hlasovali jste všichni? Takže schváleno. 190, kdo je pro? proti, to si překontrolujeme, 190 elektronicky, prosím. Končím hlasování, takže schváleno. 191, kdo je pro, proti, schváleno. 192, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme, děkuji. Takže o jeden hlas schváleno. Kompromisace jedna, kdo je pro? Proti? Omlouvám se. Nyní přicházím rovnou ke kompromisu 22. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 202 pana De Jonga. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno, ale raději si to překontrolujeme. Paní McLarkin se to chce překontrolovat? V pořádku, já jsem chtěla jenom to takhle nabídnout. Děkuji, panasi. Takže 202. Takže 13 pro, 14 proti, takže zamítnuto. Další kompromis, to znamená kompromis 23, kdo je pro? Proti, schváleno. 207. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 208. Kdo je pro? Je proti? Schváleno. 209. Já omlouvám se 210. 210, prosím, to je odstranění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. Takže zamítnuto. 211. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 212. 212. Kdo je pro? Proti?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 padlo, protože to bylo v rámci kompromisu 24, takže 220. Kdo je pro? Proti? Překontrolujeme si to, prosím. Hlasovali jste všichni. Takže 14 pro, 13 proti. Ono je to opravdu důležité si to překontrolovat, když je to o jeden hlas. Takže Teď 221, kdo je pro? Proti? Schváleno. 222, 223 jsou identické. Kdo je pro? Proti? E, takže zamítnuto. Kompromis 25. První část. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Druhá část 25, kde pro? Proti? Zdržel se někdo? Takže to bylo schváleno, ta druhá část. Takže nyní 232. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 237. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 238. Kdo je pro? Omlouvá se paní předsedkyně. Přecházíme na 239. Kdo je pro? proti. Překontrolujeme si to elektronicky, prosím. Zamítnuto o jeden hlas. 240. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 241. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno. Překontrolujeme si to? Tak prosím, elektronicky. Schváleno. 242, kdo je pro? Proti? Tu si opět budeme muset překontrolovat. 242 elektronicky, prosím. Dvěstě čtyřicet tři, kde pro? Dvěstě čtyřicet tři, kde pro? Proti? Překontrolujeme si to, prosím. Zase 14 eh, proti 13 je schváleno. 247. Ty ostatní odpadají. Kdo je pro? Proti? schváleno. Chcete si to překontrolovat, paní zpravodajku, tak si to překontrolujeme. 247. Schváleno. 248. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno. Takže 259. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo schváleno, ale překontrolujeme si to. Souhlasí s tím paní zpravodajka? 259. schváleno. Nyní 38. Takže to odpadá. Dostáváme se až k 265, ty ostatní odpadají. Kdo je pro? 261 odpadá, pokud 259 je přijatá. Souhlasíte s tím, je to v pořádku. Takže 265, kdo je pro? Kdo je proti? To si překontrolujeme, prosím. That says That was 16 for and 11 against. OK, we move to compromise 28. Compromise 28, who's in favour? Who's against? Takže kompromis 28, kdo je pro, proti, schváleno. A teď 273. Máte tam eh, ta slova, je to vlastně dodatek, takže kdo je pro? Kdo je proti? Tak ještě jednou si to ověříme. 273. 15 pro, 13 proti. Dobře. Schváleno. A 278, kde pro, kde proti, zdržel se a nikdo se nezdržuje. Takže ještě si to ověříme. Elektronicky. Schváleno, ano, 15.13. Takže jdeme dál. Pozměňovací návrh 325. 325, několik stránek jsme přelistovali, blížíme se ke konci. 325, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 326, kdo je pro? Kdo je proti? To bylo zamítnuto asi. 327 odpadá, takže to je v pořádku. 328 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno, ale přeje si zpravodajka, abychom to ověřili, tak si to ověříme. 327. 327. Dvacet jedna ku sedmi schváleno. 328 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? To bylo také schváleno. 329. Kdo je pro? Kdo je proti? A vidím, že se někdo chce zdržet. Ano, máme tu jeden hlas, který se zdržel, takže je to schváleno. 330. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 331. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo také schváleno. 51. Chcete si to ověřit? Dobře. 331. Kdo je pro? Elektronicky to ověřujeme. Elektronické hlasování běží. 331. 17 k 11 schváleno. 51, pozměňovací návrh 51, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 332, kdo je pro, kdo je proti, to je těsnější, ověříme si to, Emo. Jedenáct pro, patnáct proti. 333, kdo je pro, kdo je proti, Schváleno. 334, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 335, kdo je pro? Kdo je proti? A myslím, že to odpadá. Tak eh, pořádací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že si to ještě ověříme. Ještě jsme to ověřili, takže tento návrh je zamítnut. 53, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 54, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 1. A to máme hlasování po částech, takže první část, kdo je pro, kdo je proti. A vidím, že Nela se zdržel. Takže schváleno. Druhá část, kde pro, kde proti. Takže ještě jednou to ověříme, to bylo velmi těsné. Pozměňovací návrh 1. 15 pro, 13 proti. A teď pozměňovací návrh 59, je to tak? 59, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti? Schváleno. tři, Kdo je pro? Proti? Ještě si to ověříme. Byli tam asi proti. Hlasovali všichni. Jedna osoba nehlasovala. 15 ku 13. Což znamená A teď hlasujeme 62, kde pro, kde proti. To bylo zvláštní. Ověříme to. 62 elektronicky. Jedna osoba má hlasovat ještě. A 15 13. A teď 63, kdo je pro, kdo je proti. Myslím, že je to schváleno, ale možná si to ověříme. 63. Elektronicky hlasujeme. Děkuji. Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 70 ve shodě s 69. 70, kde pro, kde proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale asi si to ověříme. Ano, bylo to zamítnuto. 71, kde pro, odpadá, pokud byla smyslelka schválena. 71, kdo je pro? Kdo je proti? To určitě ověříme. Prosím. 14 ku 14, takže je to zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to stejná situace 14 ku 14, ale ověříme to. Ano, je to tak. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? schváleno. A není pětka, kdo je pro, kdo je proti. To, myslím, je zamítnuto. Šestka odpada 74. A 76 teď hlasujeme. 76, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 77, kdo je pro, kdo je proti to bylo také schváleno. 78, kde pro, kde proti, určitě schváleno. Kompromis 4, kde pro, kde proti, schváleno. A nyní 81, kde pro 81, kde proti. Opět je to velmi těsné, takže si to ověříme. 81 elektronicky. Ještě jedna osoba hlas, má hlasovat. 15 k 13 je schváleno. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 89. 89. Kdo je pro? Jde proti? Schváleno. 90, je to tak? 90 Kde pro, Kde proti. Zamítnuto. Kompromis 6, Kde pro? Kde proti? Schváleno. 95, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 7 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní kompromis 8. Kompromis 8 tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Po, Poznamená 102. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 103, kde pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. 104, kde pro, kde proti, zamítnuto. 105, kde pro, kde proti, zamítnuto. Kompromis, se, kompromis 9. Kompromis 9, kdo je pro? Kde proti? Schváleno. A kompromis 10, kde pro, kde proti, schváleno. 115, kde pro, 116 identická, kde pro, kdo je proti, zamítnuto. 117, kde pro, kde proti, také zamítnuto. A nyní kompromis 11. První část, je to po částech, první část jde pro, kde proti, schváleno. A druhá část nyní, kde je pro, kde proti, také schváleno. A nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 101. 121 jde pro, jde proti. Zamítnuto. 124, kde pro, kde proti, to také asi zamítnuto, ale ověříme to, paní McClarkin, ano. 124 ověřujeme. Ano. Zamítnuto 125. Kde pro, kde proti, schváleno. 126, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 127, kdo je pro, kdo je proti, to je asi také zamítnuto. 128, kdo je pro, kdo je proti, asi schváleno. Máme to ověřovat, nebo to stačí takto? Tak to ověřujeme. 128. 128. A je to schváleno. 19 k 10. 129, kde pro, kde proti. To, asi, to je asi zamítnuto. Většina byla velmi tenká. Hlasovali všichni. 129. 129 ano, 13 ku 16 zamítnuto. 130, kdo je pro, kdo je proti. Asi to musíme také ověřit. Opět velmi nepatrná většina. Děkuji. Hlasovali všichni. Ještě jedna osoba má hlasovat. 13 ku 16 zamítnuto. 131 nyní. Kdo je pro? kde proti, schváleno. 132, kde pro, kde proti. Já myslím, že to je asi schváleno, ale musíme si to ověřit, abychom měli jistotu. 132. 132 a je to schváleno. 133, kdo je pro, kdo proti, to asi je zamítnuto. 140, kdo je pro, kdo je proti, určitě schváleno. 134, kdo je pro, kdo je proti, to si ověříme. Děkuji. 15 ku 14. A nyní kompromis 12, kde je pro, kde je proti, držel se schváleno. Poznací návrh 16 odpadá. 139 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky závěrečné hlasování. Výborně. A končím hlasování. 24 hlasů pro, 3 proti, 2 hlasy se zdrželi. Takže děkujeme zpravodajce i všem stínovým a přecházíme k dalšímu hlasování. Union Customs Code, okay. Okay. Right, so we're now on to the... Union. Uh. Nyní implementace těch celních a právních předpisů. Máte tedy text eh, nebo seznam k dispozici. A v první řadě kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Přijato. Tím se můžeme rychle přenést k závěrečnému hlasování. Takže prosím, hlasujte. That was a wonderful vote. <laughs> Uh, the results are... Výborně a výsledek 28 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tímto blahopřeji paní zpravodajce, paní Ford. Děkujeme vám, paní Ford. A nyní eh, naše dnešní závěrečné hlasování týkající se finančních služeb. Přeje si Eh, zpravodajka k tomu něco říct, paní Ford? Ne, takže pozměvací návrh 2, kdo je proti, pro, proti, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, přijato. Nyní kompromis 8, kdo je pro, proti, přijato. A nyní se rychle přesuneme ke kompromisu 9, ten máme rozdělený, takže první část, kdo je pro, proti, Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Myslím, že si to prověříme. Ano, a jsem ráda, že jsme to prověřili. 13 pro, 14 proti, to znamená odpada. Nyní návrh 5. Kdo je pro? Proti? A zase se mi to zdá velice blízké, takže to prověříme elektronicky. Uzavírám hlasování 15 pro, 13 proti, takže přijato. Nyní návrh 44, kde pro, proti. Myslím, že je to zase podobně, takže paní zpravodajko, asi to prověříme. takže odpadá, protože 14 pro a 14 proti. A nyní návrh 6. Kdo je pro? Proti. To opravdu pro mě není jasné, takže to opět prověříme. 13 pro a 14 proti, takže padá. ale i když jste nemohla hlasovat, tak by se nic nezměnilo, bylo by to 14-14 a padlo by to jako tak. Nyní návrh 45, kdo je pro? Proti? A myslím, že zase je to 14-14, ale prověříme. Ale ne, 15-13 do, je dobré to prověřovat, když máme hlasy tak blízké. A nyní hlasujeme o návrhu 7. 7 a 15 dohromady. Kdo je pro? Proti? Tady přijato. Nyní kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní tu máme ústní pozměvací návrh paní zpravodajky. O odstranění odstavce 3 článku 3. Paní zpravodajka souhlasí. Kdo je pro? Proti? Myslím si, že přijato, ale prověříme. Takže elektronicky prověřujeme, prosím hlasujte. Ano, 17 pro, 10 proti. Nyní kompromis 12, kdo je pro, proti, přijato. A nyní kompromis 13, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. Návrh 12, kdo je pro... Ne, máme přejít k návrhu 14. Návrh 14, 1, 4. Kdo je pro 14, proti, přijato. Návrh 15, pokud se nemýlím. 15 už byla odhlasována blokově. Nyní máme kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní návrh 21. Kdo je pro? Proti? Prověříme si to. Takže 14 pro, 12 proti. A nyní se dostáváme k návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Opět si myslíme, že hlasování prověříme. Hlasujeme o 22. 16 pro, 11 proti. Nyní 23, kdo je pro, proti, přijato. 24, kdo je pro, proti, přijato. A nyní kompromis 3, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. Nyní návrh 30, kdo je pro, proti, přijato. A nyní návrh 31, kde pro, proti, přijato. Návrh 32, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5, kde pro, proti, přijato. A nyní kompromis 6, kde pro, proti, přijato. A nyní můžeme provést závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Prosím, hlasujte. A výsledek 27 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme paní zpravodajce. Tímto končí dnešní zasedání a za chviličku začne zasedání koordinátorů. Děkuji vám za účast a ještě jednou blahopřeji zpravodajům.